Eh, máme tady celou řadu eh, ekologických eh, otázek a jak to souvisí s tím, s těmi vašimi prioritami. Máme tady také dohodu s Čínou. A dohoda o společných investicích v Číně. Je to téma, kterými se, kterým se hodlá maďarská, maďarské předsednictví zaobírat? A potom je tady věc, eh, která mě eh, zajímá dlouho, která už je drahnou dobu zaparkovaná, abych tak řekl. Jak to dále pokračuje v, eh, s legislativním zakotvením par, partnerské spolupráci mezi parlamentem a radou. V minulém roce jsme se dověděli, že někdejší předsednictví v radě jedná, zejména v oblasti obchodu, eh, na rovinu s parlamentem. A eh, chtěl bych se zeptat, jestli ty delegované akty eh, ze strany maďarského předsednictví opravdu se stanou společným principem, který se bude používat do budoucna v této oblasti. And finally, on behalf of... A nakonec za Evropské svobodné demokraty William Dartmouth. Vážený pane ministře, blahopřeji k vám, vám k vystoupení a nyní se dopustím přestupku z hlediska dobré vůle kolegů ve vý, v obchodním výboru a zmíním záležitost našich voličů Klaternera Jasona McColdricka. Tito lidé byli zadrženi podle evropského zatyka, zatýkacího rozkazu před dvěma lety a byli obviněni eh, ze spronevěry zhruba 25 tisíc eur ehm, a e, ne, byli to teroristé přesto strávili 120 dnů v těžkých podmínkách ve vězení v Maďarsku. Ne, nechystalo se žádné soudní řízení, ani se nechystá. Nakonec byli propuštěni. na kauci a e, údajný zločin, kterého se dopustil, eh, eh, samozřejmě nešlo o teroristický čin a eh, řízení bylo přeručeno a od maďarského státního zástupce jim přišla zpráva, že řízení pokračuje. Má pokračovat, pane Dátmote, jde o výbor INTA, ehm, ehm, ale tito lidé již trpěli vytrpěli hodně a proto bych žádal, aby bylo eh, obvinění staženo a mm, aby tedy vyjádřili určitou, eh, soucit, určitý soucit, určitou schovývatost. Omlouvám se kolegům i předsedovi za to, že využívám vaší dobré vůle tímto způsobem. Ano, omlouvat byste se měl, protože eh, nejsme ve výboru Libe. Eh, jsme ve výboru eh, INTA a výboru pro mezinárodní obchod a mám tady další dotaz. A myslím si, že bych měl eh, učinit prostor pro naše hosta a proto omezím řečnickou dobu pro další řečníky a to na minutu a půl, nic víc. Kristiana Muscardini za EPP místo předseda výboru. Děkuji. Já také chci poděkovat eh, panu ministrovi za to, co nám řekl ohledně významu spolupráce mezi třemi institucemi, tedy parlamentem, radou a komisí, a také o významu multilaterálních dohod v rámci VTO. Chci připomenout, že právě v tomto parlamentu v předchozím volebním období tu byly návrhy na zlepšení fungování VTO. Nicméně eh, zatím, když jsme čekali na vývoj jednání v Doha, takovýto nástroj neexistoval, aby se tedy eh, umožnilo nějak vyhnout možným válkám a podpořil rozvoj uh, já vítám to, že maďarské předsednictví udělilo prioritu i pro jednání o výrobcích, eh, které pocházejí z oblastí mimo Evropskou unii. Je to důležité také pro zachování reciprocity, eh, když jednáme s významnými ekonomickými parlamenty. Eh, my jsme v tomto výboru měli zprávu na toto téma, která byla schválena 525 hlasy pro. A chtěla bych opět naléhat, abyste se, pane ministře, snažil maximálně urychlit ta první jednání, i když budou neformální, abychom mohli tedy pokročit vpřed a opravdu vyhověli našim spotřebitelům. A dále za EPP Ministře za bardzo Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu ministrovi za velice zajímavý projev ohledně maďarských priorit. Pan ministr tu hovořil o těch nejdůležitějších otázkách, o těch také nejpalčivějších i pro tento náš výbor a já vám k tomuto přeji mnoho úspěchu. Rád bych vám položil, pane ministře, jednu otázku. Maďarské předsednictví hovořilo o, té takzvané, o tom východním partnerství a v rámci toho bude také zorganizován summit v Budapešti. Chtěl bych se zeptat na následující. Vidíte nějakou možnost rozšířit tento druh práce také o otázky hospodářského charakteru, investičního charakteru? finanční témata. Myslím si, že toto téma totiž není příliš zahrnuto ve vašem programu. A má otázka je tedy, zda je možné v rámci. Zalevský, Lucas. Pan Zalevský a nyní pan Susta za sociály a demokraty. Děkuji, pane předsedo. A já jsem s velkým potěšením vyslechl váš příspěvek týkající se právě té nezbytnosti tu mít takový nově obnovený rámec multilaterálního jednání. Tedy znovu se vrátit k jednání z Doha a aby tu byl nátlak na to, aby tato organizace, tedy VTO, byla ještě demokratičtější, aby se členové parlamentu ještě více účastnili práce na tato témata v obchodních vztazích eh, mohou hrát eh, důležitou roli. Jedna důležitá, eh, jedno důležité slovo se tu objevilo a tím je reciprocita. Je důležitá také proto, abychom vyšli z té hospodářské krize. Protože vše v zastávající situaci je reciproční. Je důležité, abychom přišli s novým modelem růstu, který bude odlišný od modelu z minulosti. My jsme eh, došli k tomu závěru, že je důležité tedy eh, na pomoci našemu průmyslu. A tento náš nový průmysl musí být založený na eh, diverzitě. Bez něčeho takového nedosáhneme nezávislosti v energetice, v potravinách, ani se nám nezvýší zaměstnanost. Nicméně měli bychom být velice opatrní Neměli bychom následovat příkladu Koreje. Tady se chopím i slov toho, co řekla kolegyně Muscardini ohledně dumpingu. Děkuji. Děkuji a nyní za EPP. Eh, prezident. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, pan ministře, my jsme jako výbor už s vámi jednali v Budapešti a za to přijetí děkuji. Já bych se dotknul dvou eh, témat. Za prvé part- dohody o partnerství s africkými zeměmi. Já už jsem o tom hovořil s příslušnými ministry hospodářství. A mm, mám ten dojem, že na africké straně není žádné pochopení pro požadavek Evropské unie, aby eh, to bylo v souladu s pravedlivé TO. To si myslím, že je velký problém. Zároveň eh, mám ten dojem, zejména z jednání s Ganou, že eh, v Ganě eh, jsou hodně aktivní Číňané a Ganu jsem také navštívil. Jak chce maďarství, maďarské předsednictví přistupovat k dosavadní situaci, tedy postup k dosavadnímu postoji k EU? Chcete ho přehodnotit? A potom tady máme další věc na kterou bych se eh, chtěl maďarského předsednictví eh, zeptat, eh, jak chcete řešit zatím nevyřešené obsahové rozdíly v této věci. Děkuji, pan Taylor, za zelené. Um, thanks very much, Sharon. Thank you, Minister, for your... Um... Děkuji mnohokrát a děkuji vám, pane ministře, za vaše vystoupení. Uh, které bylo velmi informativní. Na počátku svého vystoupení jste uvedl, že posílení Evropské unie je cílem maďarského předsednictví. Já bych rád věděl, jak tuto sílu posílení eh, měřit. Víme totiž, že extrémní klimatické eh, události ovlivňují eh, celý náš kontinent a právě naše skupina se domnívá, že právě odolnost EU v tomto směru je eh, alespoň tak důležitá jako její síla nebo moc. Na základě konference v Cancúnu mohli by, eh, mohli byste vysvětlit, jak eh, se budete věnovat problémům souvisejícím se změnami klimatu a jak to ovlivní mezinárodní obchod. Děkuji a nakonec Silvia Winkler se Pepe. Köszönöm szépen, elnök úr, és miniszter úr, köszönöm a Eh, kollégáimmal együtt a magyar el... Děkuji. Eh, děkuji všem kolegům a myslím si, že celé to eh, expoze o prioritách bylo velice zajímavé. Tady na výboru INTA jsme taková skupina, od které dozajista zaznamenáte podporu. Já bych se dotknul tématu západního Balkánu. Předřečníci už eh, se dotkli eh, politiky eh, sousedství. A já se, pane ministře, myslím, že je třeba prodloužit obchodní preference i celní preference. To musíme podpořit na našem výboru do zajista ještě za maďarského předsednictví. Státy západního Balkánu musí zlepšit své vztahy s EU, ale je také důležité, aby zlepšili navzájem své vztahy. Jak s EU, tak jejich vzájemné vztahy. Tady máme ehm, například eh, středoevropskou dohodu, ehm, máme tady nového člena v ní eh, v Moldavskou republiku a já bych se chtěl zeptat, jestli pan minister vidí nějakou šanci na to, aby za maďarského předsednictví eh, by bylo možné poskytnout nějakou technickou pomoc k posílení eh, CEFTY. To by také pomohlo těm eh, zemím v rámci eh, přístupu. Já se omlouvám, já jsem neviděl, že David Martin je na seznamu, takže máte minutu a půl. Děkuji, skutečně to nejlepší. Nakonec si necháváte, obdivovat tuto vaši schopnost. Premiér Bulharska v současné době je na návštěvě v Japonsku a byl požádán eh, japonským premiérem právě včera, zda by podpořil rozhovory o eh, dohodě volném obchodu obchodu mezi Japonskem a Bulharskem e, správně uvedl, že jde o záležitost komise, ale že jednání začnou později v tomto roce a to samozřejmě překvapuje nás všechny v této jednací místnosti. Můžete mi říci, zda komise, zda se jakožto předsednictví s komisí diskutovali o vztazích s Japonskem a konkrétně, jaký mandát má komise pro jednání EU-Japonsko, e které mají proběhnout v květnu. Ano, e, někdy se člověk dozvídá eh, o eh, obchodní politice Unie zvláštním způsobem. Pan ministr se může vyjádřit ke všem otázkám a poznámkám. Rozumím tomu tak, že možná budete muset eh, odpovědi na některé otázky propojit, jenom bych podotkl, že jsem zaznamenal, zmínku o tom, že maďarské předsednictví bude přátelské vůči Evropskému parlamentu a jistě budete mít mnoho příležitostí tato slova proměnit v činy. Děkuji vám a máte slovo. Uh, thank you for all these very relevant Děkuji za všechny tyto důležité a zajímavé otázky. Musím se již předem omluvit za to, pokud vám neposkytnu úplně vyčerpávající odpověď na každou z těchto otázek, ale nicméně pokusím se o to. K otázce Gruzie. Víte, že Gruzie, Arménie jsou členy VTO Pokusím se také dodržovat přidělenou řečnickou lhůtu. Unie bude připravena zahájit jednání s nimi o té, o té komplexní dohodě o, o volném obchodu. Nicméně výzvou tady v této oblasti je následující. Musíme ještě vyčkat na zhodnocení Evropské komise, a co se týče učiněného pokroku, který obě země učinili nebo ještě budou muset učinit, aby tedy byly splněny ty základní podmínky pro zahájení takovéhoto druhu jednání. K otázce Ruska. Ano. My víme, že celní unie mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem by mohla vést k problému, nicméně eh, zároveň eh, si myslím, že něco takového může být vyřešeno. Jak víte, Evropská unie a Rusko nyní eh, konečně dosáhlo k dohodě ve všech těchto věcech, včetně eh, vývozních cel a některých ještě dosud nedořešených nebo do toho listopadu nedořešených záležitostí. Takže nyní opravdu můžeme doufat, že Rusko bude tvořit součást toho multilaterálního rámce, který všichni podporujeme. Nyní ohledně Nyní k té transevropské radě, myslím, že to byla otázka pana Kaspariho. Pokud bych odpověděl v Němčině, tak by mé odpovědi byly ještě zdlouhavější. A vzhledem k tomu, že mi pan předseda dal pouze 12 minut na veškeré odpovědi, tak použiji to esperanto, tedy angličtinu. Já jsem vždy eh, velice věřil v transatlantický hospodářský prostor nebo unii, nebo ať to nazvete jakkoliv. Uvědomujeme si, jaké jsou tu výzvy. Víme, že přesto mnohé společné, přes ta historická kulturní eh, pojítka jsme odlišní. Víme, že jsou tu odlišné normy, pravidla, politiky, konkurence, hospodářské soutěže a pak je tu celá řada faktorů napojená také i na otázky lidských práv. Nicméně to by nám samozřejmě nemělo zabraňovat, abychom pracovali s velkým úsilím, protože je to v zájmu obou stran eh, břehů Atlantiku, ale je to také v zájmu vytváření a vyvíjení globálního systému, takového druhu globálního řízení, a já bych to tedy nazval jako spíš takový globální rámec, globální spolupráce, který je třeba zavést. Vy jste tu zmínili několikrát otázku klimatických změn. Víte také, jakým, jakou velkou výzvou jsou otázky lidských práv. Zažíváme finanční a hospodářskou krizi, takže se musíme snažit o globální odpovědi. A něčím takovým by byla také úzká spolupráce na těch obou březích. Zpočátku na základě toho, eh, té transatlantické rady nebo unie a poté se mohou přidat i další kteří by nás následovali. Nyní Indie, Čína, eh, ty to také zajímá. Jedním takovým základním pozitivním prvkem následků krize je to, že tyto země spolupracují v rámci G20, spolupracovali samozřejmě v rámci určitých minitů, ale myslím si opravdu, že je to takový nový eh, přístup i přes ty obtíže, o kterých jste tu hovořili jako jsou právě ta vývozní eh, cla, to něco nepřijatelného, je to porušení pravidel VTO a máme všechny nezbytné nástroje k tomu, abychom se snažili něč- eh, tomu zabránit. Máme tu mechanismy pro řešení sporu, které nám poskytuje VTO a pokud bude zapotřebí, tak vždycky bych tedy podpořil to, aby se takovéto právní nástroje používaly podobně, jako se to uplatňuje i v oblasti ochrany trhu, jako jsou tedy pravidla proti dumpingu nebo e, jiných e, postupů. Naprosto souhlasím s tím, co tu bylo řečeno ohledně průmyslových politik. Já to, eh, jsem to vždy vnímal tak, že ještě předtím, než se činí rozhodnutí v oblasti obchodní politiky, rozhodně potřebujeme mít studie zhodnocení dopadu a musíme jasně vědět o tom, jaké následky a odezvy by ta obchodní politika a její eh, opatření mohla mít na průmyslu, na průmysl nebo na zemědělství či na oblasti. A myslím si tedy, že jsme vždy následovali taková pravidla ve všech našich bilaterálních dohodách. A konkrétně se tu odkazuje na Indii. Já vím, že jsou tu v této oblasti potíže napojené na obchod a možná i nejen na tu obchodní oblast. A podle informací, které máme od Evropské komise, to jednání pokročilo. Samozřejmě nesmíme být přehnaně optimističtí, ale alespoň si musíme stanovit cíle. A věřím tomu, že budeme schopni dokončit ta jednání i před koncem maďarského předsednictví. A konkrétně tento problém udržitelného rozvoje a o doložky sociální odpovědnosti, to tu bylo zmíněno a v tomto kontextu e, tu zazněly také i e, další otázky. Před 15 lety jsem byl jedním z těch, kteří zveřejnili studii o tom, že všechny tyto oblasti jsou propojeny a že Obchodní nařízení to není něco izolovaného, privilegovaného v rámci mezinárodních vztahů. To už e, neplatí. V první řadě je třeba e, vytvořit tedy ta propojení mezi li, eh, záležitostmi lidských práv, sociálních otázek, hospodářských otázek a musíme pokročit ještě dál. Zahrnujeme tam ustanovení a články do těch našich obchodních a hospodářských dohod a touto cestou směřuje eh, budoucnost protože musíme tu mít takový univerzální regulační systém, musíme to všechno propojit, protože eh, bychom vytvořovali v opačném případě izolované oblasti. A aby to nebylo jako s tou dohodou volné obchodu s Indií. K otázce západního Balkánu. Obecně si myslím, že závažným problémem zde by bylo zabraňovat nebo zablokovat jednání se zeměmi, které nejsou členy VTO prostřednictvím členů VTO a to s, na základě takových, řekněme, specifických nebo i neodůvodněných eh, důvodů. Ale to je jenom taková obecná připomínka, nemám na mysli nějakou konkrétní zemi. Samozřejmě VTO musí být inkluzivní, otevřená, musí provádět seriózní jednání, mm, objektivní jednání s každou zemí, zájemcem, ať je to Černá hora, Srbsko nebo Rusko, ale poté, co jednání tedy proběhne, a dokončí se tím řádným způsobem, tak nic a nikdo by neměl zabraňovat členství těchto zemí. A to také proto, že tu existuje pravidlo univerzálního zájmu. Celé mezinárodní společenství má zájem na to, aby VTO, VTO byla co nejobsáhlejší, aby se tedy pravidla uplatňovala stejná pro všechny. A pak jednou z našich priorit maďarského předsednictví tedy je, je právě i ta otázka eh, dimenzí, makroekonomické dimenze v rámci strategie. Netýká se to jenom oblasti dopravy, životního prostředí nebo energetiky. Je to obsáhlejší, je to takové to naše kulturní dědictví, ta speciální identita a pokud toto bude fungovat, tak opravdu dosáhneme vytvoření takového, řekněme, pilotního projektu i pro ostatní oblasti, eh, nejen v rámci Evropské unie, ale i mimo na jiných kontinentech nebo v jiných oblastech. Jedná se o něco inkluzivního a to musíme opravdu eh, zdůraznit, protože v rámci eh, Dunajské strategie tam se účastní 14 zemí a šest z nich jsou nečlenské země EU. To znamená, že tato naše strategie zachází za hranice Unie a v tom je právě to poselství o inkluzi, o spolupráci a o vytváření úzkých vztahů právě s těmi zeměmi, které samozřejmě mají ambice a přání připojit se k Evropské unie. A myslím si, že ta spolupráce mezi eh, Dunajskou strategií a naší politikou to existuje. Něco takového máme tady na paměti, je to tedy jeden z našich cílů. Ta výjimka VTO vůči Pakistánu. Tady víme, že to není jednoduché. Jedinou věc, kterou k tomu mohu sdělit, je to, že Rada by měla podpořit Evropskou komisi v tom jejím úsilí, ehm, které vytváří v Ženevě Tady se používá možná takové to tvrzení v angličtině, že některé země nejsou tak příliš nadšeny na touto výjimkou, nicméně neměli bychom se vzdávat a snažit se eh, věci prosadit. Nicméně je třeba také vnímat to, že jsou tu určité argumenty proti a měli bychom brát vážně v potaz i tyto argumenty. Ať tedy to budou ta otázka těch obchodních preferencí, všeobecných preferencí, které by mohly být nejlepší reakcí na eh, události, na katastrofu, která tam nastala, ale víme, že eh, v určitých případech je třeba postupovat různým eh, způsobem. Otázka Kolumbie a Peru, to je zase otázka vzájemného propojení mezi jednotlivými oblastmi, jako jsou Eh, otázky lidských práv, dohod volného obchodu, obchodních preferencí. Je třeba brát toto vážně v potaz, ať se jedná o Kolumbii nebo Peru. Tady je třeba uplatňovat obecný přístup, který si přejeme zastupovat tedy i v rámci maďarského předsednictví. A to samé jsou uplatněny i na ty otázky sociální, otázky eh, životního prostředí. Stejně tak. I still have Africa. And I still have... Uh, Pak je tu otázka mm, ochrany investic. Zase kontroverzní téma, to asi všichni víte. Nicméně myslím si, že si musíme eh, dohodnout určité základní principy. A tím je i to, že plně uznem, uznáme, že to není výlučná pravomoc Evropské unie. Třeba zajistit stabilitu a zabezpečení. Musíme zajistit a poskytnout plnou, plné zabezpečení, plnou ochranu investorům Unie po celém světě tedy musíme zachovat ten stávající právní rámec v té době, dokud nemáme žádný jiný nový. To je velice důležité. A je to také důležité, abychom um, tuto jistotu nasměřovali i vůči investorům mimo Evropskou unii. Tedy, aby nahlíželi na toto území jako na atraktivní území jejich možných investic. Otázka rychlosti, tedy jak rychle bude vytvořen ten nový investiční rámec, to je zase otevřená otázka, ještě na to musíme pracovat, ale zároveň musíme být také velice opatrní, aby tedy stabilita a, a bezpečnost byla zachována. Označování původu tady samozřejmě nemohu zastupovat Um, národní postoje členských států, to je velice dobře známo, nicméně za radu mohu říci, že bychom měli pokračovat v našem úsilí i přes ten velice rozdělený obrázek, který panuje v radě. Je to jeden faktor, který musí být brán v potaz a tím je to, že Evropský parlament podpořil toto nařízení rozsáhlou většinou. Je tu tedy zásadní demokratické pravidlo, abychom toto respektovali a snažili se učinit maximum pro to, aby i v této oblasti byl učiněn pokrok. A jak budeme poměřovat plnění našich cílů, tedy toho, že Evropa bude silnější po pěti a půl měsících. To je má poslední připomínka. Já myslím, že je to velice jednoduché. Pokud těch šest legislativních textů je na konci, bude na konci června přijato, tak jsem absolutně přesvědčen, že Evropa bude silná. Pokud nebudou přijaty, tak to nebude tragické, ale Evropa nebude silnější může být dokonce i oslabenější, protože to poselství, které zasíláme trhu, veřejnému mínění, tedy bude takové, že se nám to nepodařilo. A dovolte mi, abych využil této příležitosti na závěr. Nespadá to vyloženě do obchodní politiky, ale je to důležité. Ale je důležité, aby eh, Rada, Evropský parlament společně podpořila to, že takovéto sdělení musí být zasláno celému zbytku světa, tedy že se nám to podaří, že to dokážeme. Je to opravdu velice těžké, komplexní téma, že ale tedy rada se může dohodnout i za pomoci Evropského parlamentu a prostřednictví toho učiníme i významné kroky přesně na té cestě k posílení a prohloubení Evropy. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Samozřejmě to není naposledy, kdy se společně setkáváme. Um, za maďarského předsednictví. Toto bylo takové první kolo a myslím si, že vytvořilo uh, nebo splnilo příležitost, pomohlo se nám navýšit uh, v důvěru, v spolupráci a v pokrok v těch tématech, o kterých jsme tu hovořili a přeji mnoho úspěchů maďarskému předsednictví. Okay, let's move on. Dobrá, tak pustíme se dál do práce. Point four of our agenda. Eh, a budeme eh, hovořit o současném stavu probíhajících trojstranných jednání. Jak asi víte, dosáhli jsme dohody eh, s belgickým předsednictvím o nařízení o e, zabezpečení e, zóny volného obchodu s Koreou, čili o dvoustranné ochrany doložce. A chtěl bych e, poděkovat belgickému předsednictví zejména panu Vangelovi, který přispěl k tomuto úspěchu. Pokud jde o nařízení o mimořádných obchodních opatřeních, zemích, které se účastní stabilizačního asociačního procesu s EU, tak tam povedeme druhý trialog v nadcházejících dnech a vyhlídky jsou, že bychom mohli eh, dosáhnout dohody. Pokud jde o finanční instrumenty ICI, tak tam vyjednávání eh, selhala. Nepodařili jsme se eh, dohodnout se o delegovaných aktech. To souvisí i s dalšími finančními instrumenty tohle. A my jsme se dohodli spolu s dalšími eh, výbory, dostat se ke druhému čtení. Závěrem, eh, pokud jde o eh, vyjednávání, která začala s maďarským předsednictvím rady, tak Tam eh, jsme i jednali s Maďary o eh, vývodní, vývozních kreditech a dohodli jsme se čekat na tah eh, rady, pokud je o její písemnou odpověď na pozměňovací návrhy, které předložil náš výbor. Naším zpravodem, jak víte, je pan Žado. Dostali jsme eh, dopis z rady, z jejich pracovní skupiny, kterým nám oznamují, že eh, se eh, rozhodli tedy zareagovat na tyto pozměňovací návrhy. Dojde tedy k novým neformálním kontaktům 8. února. To je tedy pozitivní krok. K bodu 5 mimořádné autonomní obchodní preference pro Pákistán. Jak víte, tak jsme se dohodli, eh, že požádáme komisi, aby nám eh, poskytla aktuální informace o eh, situaci ve vyjednávání na VTO v Ženevě, která se týkají výjimky, o kterou komise na VTO požádala O to tady je v tomhle bodě. Takže dám slovo zástupci komise. Ale Adel Karif, Karir Arif, pardon, má žádá o slovo. J'aurais souhaité que la Commission, quand le Parlement parle... Pane předsedo, mám jednu otázku. Byl bych rád, když parlament hovoří, aby mu komise naslouchala a já to vysvětlím. Požádali jsme, já jsem několikrát na to naléhal prostřednictvím naší skupiny. Eh, chtěl jsem říct tedy, že pokud tedy reakce na ty po, záplavy v Pakistány, v Eh, mohly být eh, vyřešeny možná prostřednictvím jiných makroekonomických postupů řešení, ale abychom tedy napomohli pakistánskému lidu překonat tuto krizi. Evropská komise nám řekla, že by upřednostnila takovou třetí cestu, jakožto možné řešení. A do dneška tu panuje určitá blokáda ze strany VTO. Záplavy skončily a Evropa jaksi neposkytuje žádnou reakci, ehm, kterou by pomohla populaci. Takže jak se zdá, Evropskému parlamentu nikdo nenaslouchá a jak se zdá, tak to ani není závažné pro nikoho. lidé mají obrovsky stížený jejich každodenní život, jejich podmínky jsou mizerné a jediná reakce, jediná odpověď ze strany některých eh, stran jsou islámské strany, které poskytují určitý druh pomoci. Takže jak na toto zareagovat? Co říci? Komise by eh, měla zřejmě vylepšit tedy jejich postupy. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemáte odpovědnosti v této situaci, komise eh, zvolila variantu obchodních preferencí a požádala o výjimku eh, u VD, VTO, ale ta výjimka časově v tomto smyslu nespadá do stejné doby. A právě proto jsem já měl také příležitost eh, se komise zeptat formou dopisu, který jsem pro komisaři zaslal. Nicméně, teď jsme tváří v tvář té situaci a jsme tady, abychom vyslechli eh, stanovisko komise, eh, váš postoj k výjimce v Ženevě. Slovo tedy dávám panu Petru Bercovi. Vítejte na půdě našeho výboru, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za slovo. Myslím si, že o tomto návrhu na půdě tohoto výboru hovoříme už asi po třetí a rád bych proto eh, zodpověděl i některé dotazy, které padly na eh, prosincovém zasedání já si myslím, že eh, cílem eh, pro nás je vyslechnout si stanovisko komise k výjimce. Eh, v Ženevě nebudeme hovořit o věcné stránce nařízení. V pořádku, já s tím souhlasím a dostanu se k tomu. My jsme se k tomu dostali již na konci listopadu a pak jsem v prosinci podával zprávu tomuto výboru o situaci a také jsem uvedl, že sedm členů VTO vyjádřilo obavy eh, z našich návrhů na zasedání. Těch sedm bylo Indie, Bangladeš, Peru, eh, Uruguay, eh, čínské Taipei, Větnam a Brazílie. Dohodli jsme se, že po, eh, povedeme jednání s těmito sedmi členy VTO, ještě než postoupíme k dalšímu jednání o obchodování se zbožím. Tato jednání proběhla v Ženevě minulý týden eh, ale cíl jsme ještě nesplnili. Šest eh, z těchto členů VTO tedy se obává i nadále, a to z ekonomických důvodů si přeje ujištění, že připravovaná opatření pro ně nebudou příliš škodlivá. Sedmý člen Indie, jak si dovedete představit, má nejenom ekonomické, ale také systémové obavy z navrhovaných opatření VTO. To jsou výsledky konzultací z minulého týdne. Jednali jsme také e, s předsedou Rady obchodování zbožím e, a 31. tedy příští pondělí proběhne další zasedání této rady pro obchod se zbožím, kde bude tato záležitost na pořadu jednání a my uvedeme, e, že konzultace pod pokračují a jsme v kontaktu především s indickou vládou, abychom zjistili, jakým způsobem dosáhnou pokroku, abychom dosáhli jejich podpory k výjimce ve VTO. Celá záležitost zůstává i nadále otevřena a samozřejmě zkoumáme všechny možnosti, eh, jak prosadit tuto výjimku v Ženevě. Děkuji. Výborně, zahájím tedy rozpravu. První otázka která by mohla být položena na tomto místě, je, zda existuje rozumná naděje, eh, perspektiva, že se podaří v Ženevě dosáhnout výjimky a zda za druhé eh, má komise nějaký plán B pro případ, že výjimka eh, schválena nebude. A dám slovo Balfavovi z EPP. Presidente. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl zdůraznit to, že naprosto souhlasím s tím, že jsme se tedy rozhodli odložit to hlasování o eh, Ženevě vzhledem k tomu tedy, že na základě rozhodnutí komise. Co se týče našich pozměňovacích návrhů, tady jsou dvě důležité změny, které navrhujeme my omezit eh, tuto výjimku pouze na jeden rok poté, co vstoupí v platnost toto opatření. Jak všichni víte, jedná se o mimořádná opatření, proto tedy jeden rok by měla být dostatečná lhůta, aby se potvrdilo tedy, zda takováto opatření měla nějaký efekt. Pokud tomu tak bude, tak parlament a také rada na základě nového legislativního návrhu předloženého komisí rozhodne, zda tedy uplatní na následující rok aplikaci tohoto nařízení. Za druhé, e, považujeme za důležité zapracování určité záchranné doložky, která v případě nějakého poškození e, evropského průmyslu nebo negativního dopadu umožní omezit vývoz určitého produktu a uplatnit na ně určité dohlížecí opatření a následně tedy eh, zavedení celních eh, saze pro všechny produkty, které by mohly způsobit eh, vážný negativní dopad na nějaký produkt vytvořený na úrovni EU. Tedy, pane předsedo, tento náš výbor by měl brát v potaz ty dvě základní charakteristiky. Tedy za prvé, že se jedná o mimořádné ustanovení a také za to, že se jedná o jednostranou dohodu, tedy že by to nemělo tedy, že v rámci této dohody by to nemělo mít jednostranný negativní dopad na stranu Evropské unie a tímto tedy doufám řádně zareagujeme na eh, re, eh, realitu katastrofickou v této zemi. Děkuji. Nikola Rinaldi za eh, liberály a demokraty. indeed, my group, my... Děkuji vám, pane předsedo. Naše skupina podporovala komisi když se rozhodla pro obchodní opatření v reakci na humanitární katastrofy, tak jak to bylo zmíněno i na plenárním zasedání. A také chápeme obavy, které vycházejí eh, z EPP a dalších skupin v tom smyslu, že návrh je potřeba upravit, aby tam měli nějakou doložku pro ukončení působnosti a také samozřejmě určité pojistky. Problém je však v tom, že nyní v Ženevě, a to musím říci eh, v tomto smyslu, eh, mi eh, dělá vrázky na čele trošku vystoupení zástupce komise na tomto výboru. V současné době je situace v Ženevě zablokovaná. Hovoříme tedy o něčem, co by se mělo týkat řešení neodkladných záležitostí. A v tomto smyslu si říkám, zda už nevypr- vypršel čas. Zda tedy je vůbec ještě relevantní reagovat na tyto potřeby. Pan Kary v tomto smyslu měl eh, pravdu v tom, že jsme pro Pakistán moc neudělali a faktem také zůstává, že eh, další se v tomto smyslu dokázali přizpůsobit reakci na potřeby eh, dalších zemí, a to nejenom islámské země, ale i země Evropské Hm, a proč mi dělá vrázky na sile vystoupení komise? Mám obavy z toho, že několik států eh, je proti udělení výjimky, včetně Indie. Eh, a nepochopil jsem, zda by existoval harmonogram pro vyřešení problému. Může to trvat tři týdny, dva týdny nebo půl roku? A nebo dokonce ještě déle. A pokud existuje nějaký plán B ze strany komise, Musíme si uvědomit, že hlavní záležitostí pro nás na tomto místě není udělení výjimky nebo textilní průmysl v Evropě, ale především potřeby Pakistánců, kteří jsou zasaženi katastrofou, eh, tak si říkám, zda v tomto smyslu se komise, která na začátku měla pravdu, se nemýlí v tom, že trvá na původním řešení, zda by se naopak neměla rozhodnout pro jiné řešení s jinými nástroji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, já na to navážu. Pokud to opravdu myslíme vážně eh, s tím, že je to nouzová pomoc, tak je třeba jednat, abychom těm lidem opravdu, eh, kteří jsou poškozeni tou původní, pomohli. Já mám problém věřit tomu, že by ten preferenční systém nakonec k něčemu přišel k dobru. Já si myslím, eh, těm postižením přišel k dobru. Já si myslím, že to přijde k dobru jiným. Takže lze eh, tuto výjimku docela spochybnit. Ale když už se u jiných eh, zemí hodně snažíme, pokud jde o kritéria SP+, tak proč ne tady? Některé země to ovšem nechtějí a lidé v Pakistánu trpí stejně jako kdykoliv předtím není eh, vhodné přistoupit eh, k nějakému, eh, začít jednat a opravdu se snažit přijít s něčím, co by znamenalo skutečnou pomoc při povodních. Gestaler za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád eh, připojil k těm, eh, kteří by chtěli eh, slyšet, co to je ten plán B a jak bude naplněn. Nicméně rád bych se zeptal. Ve vyjednávaních s Indií existuje nějaké riziko koňského handlířství při vyjednávání o té o, o zóně volného nebo dohodě o volném obchodu s Indií a lze udělat něco, abychom tomu zabránili. Děkuji, Saif Karim za ECR. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se ani tak nechtěl dotýkat eh, toho, eh, z čeho to vychází a vzhledem k tomu, co říkali kolegové Arif Arinaldi, tak eh, si myslím, že třeba do protokolu říci, že já jsem v Pakistánu byl, navštívil jsem oblasti postižené povodněmi a strávil jsem tři dny v terénu. Ehm, byl jsem v údolí svát a my jsme eh, slyšeli spoustu obvinění, že tam eh, působí vzbouřenci a eh, v extremisté a můžu vám říct, že neexistují žádné dopady o tom, že by něčemu takovému docházelo. Ten terén je tam takový, že pokud nemáte helikoptéry, Činuk a pakistánská armáda je používá například k dodávkám, tak ty dodávky nezajistíte v mulami. Takže já se, pánové, eh, omlouvám, eh, tedy, ale to, co říkáte, je nejenom zavádějící, ale není to eh, opřené vůbec o nějaká fakta. Teď už o něco pozitivněji, pane předsedo. Jako v Unii my jsme byli vstřícní a reagovali jsme tou dobou velice obdivuhodně, jak jako Unie, tak jako jednotlivé členské státy. Takže když pan kolega Rinaldi říká, že Evropa eh, chyběla v terénu, tak to vůbec není pravda. My jsme tam opravdu byli hodně zastoupení a vím, že když jsem se setkal s pakistánským premiérem, tak on eh, velice ocenil veškeré snahy vyvíjené Evropskou unii. Eh, můžete si vzpomenout, že první zasedání, pane předsedo, které jsme měli, za tohoto funkčního období jsme měli s výborem pro rozvoj a týkalo se to této otázky. A já jsem tou dobou už se vrátil z Pakistánu a věděl jsem, jaká tam situace je. Takže prosím, nekresleme tu eh, pozici Evropy tak, jak není. Samozřejmě, důvěryhodnost EU je eh, teď eh, ve hře, protože jde o to, abychom poskytli maximální pomoc, kterou můžeme lidem v Pakistánu my jsme se vyslechli eh, dnes odpoledne komentář tady od pana ministra, eh, kterým se opakovala angažovanost eh, rady, respektive komise, zajistit účinnou pomoc. Parlament také chce zajistit pomoc, ale nejsem, nepřekypuji důvěrou, když ta nejlepší odpověď zástupce komise dnes odpoledne po všech těch měsících je, že se zabývají všemi možnostmi. Co to znamená? Co, jaké možnosti? Já si myslím, že parlament si zaslouží eh, takovou úctu, abyste nás informovali eh, a eh, neodbyli nás takovými obecnými poznámkami. Je zřejmé, že vás podporuje rada i parlament, i členské státy, tak prosím po tolika měsících nechoďte do parlamentu a neříkejte, že se zabýváte všemi možnostmi. Co to má znamenat? Tak to bylo dobře sformulováno. Pavel Zalevský za EPP. Děkuji, pane předsedo. Tato debata, která proběhla také na posledním zasedání výboru, tam jsme měli příležitost hovořit i se zástupci komise. A v podstatě průběh eh, rozhovoru neprokázal právě to, že by návrh vyšel vstříc těm nejlepším zájmům nejvíce postižených, tedy obyvatel Pakistánu. Myslím si, že Evropská unie by měla mnohem aktivnějším způsobem pomoci obětem. Nicméně, pane předsedo, opakuji, tady se nějak neprojevilo, že tento druh pomoci je opravdu ten nejúčinnější druh pomoci těm, kteří nejvíce trpí následky. To je první věc, kterou bychom měli vyřešit. Druhá věc. Vyjadřujeme tu naše postoje a komise, jak tady, jak se zdá, se mírně stáhla od toho, co tedy vypadalo jako něco velice složitého k implementaci nebo alespoň časově náročného a nyní tedy dnes se tu zmiňuje nějaký plán B a ten asi příliš neposlouží. Myslím si, že tato záležitost a v podstatě i způsob, jakým se projednává, v konečném důsledku spochybňuje tu odvahu Evropské unie a problém všech těch lidí, kteří trpí, tak řešíme tak, že navrhujeme způsob, který rozhodně eh, nepomůže tu správnou pomoc doručit na správné místo a ve správný čas. A to naprosto spochybňuje eh, pozici Evropské unie a proto bychom měli nalézt jiné alternativní řečení, řešení. Mám ještě na seznamu dalších pět žádostí o slovo. Uzavírám seznam řečníků, pokusíme se být tedy co nejstročnější. A na závěr pohovoří zpravodaj, nyní pan Sturdy. Well, thank you, Chairman. I, I... Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím se slovy pana Zelovského a také pana Karima, ehm, který je možná jediným, kdo se do země vydal, proto o tom jistě ví víc. A je smutné, že komise eh, od pro, nabídla slabé odpovědi. A ve skutečnosti bych velice rád věděl, co by komise odpověděla na otázky pana Karima. Ehm, nicméně, když navážu na to, co řekl pan Zalesky, eh, tak eh, tento parlament i eh, v radě ministrů že bude takto postupovat vůči VTO a VTO v tomto smyslu jedná slabě. A víme to také z jednání z kola z Dauha. A v tomto smyslu si myslím, že parlament měl zaujmout vůči úlohu a rozhodně platí doložka přeskumu za dva roky, tak aby se přeskoumala eh, opatření a jejich dopady. A skutečně dva roky znamenají, eh, prakticky neznamenají nic v životě země eh, a tito lidé neuvěřitelně trpí. My jsme už nabídli 400 milionů euro státům v EU a my jsme eh, nyní eh, v velkých finančních problémech a musím říci, eh, že nabídnout pomoc formou obchodu by bylo mnohem lepším řešením. Co se týče Indie, mám zde výtisk ze spravodajství a my vždycky věříme, co si čteme v novinách. A tohle je konkrétně ze spravodajství BBC Eh, což je velice vážená instituce, eh, a Indie nutí a eh, Pakistan, aby obnovil vývoz cibule. Zdá se, že Indie má zoufalý nedostatek cibule a je připravena udělat cokoliv, aby si mohla užít své kary i nadále. A proto je skutečně neuvěřitelné, že jsme v situaci, kdy zrovna Indie údajně blokuje přistoupení Pakistánu. Já si myslím, že tam by mohlo být dosaženo určité dohody s tím, že by Indie ustoupila eh, ze svého tvrdého stanoviska blokování návrhu, aby eh, dostal Pakistán výjimku. Prostě když dostanou svoji cibuli, budou ochotní k ústupkům. Já myslím, že tímto své vystoupení uzavřu. Podporuji slova pana Karima. Děkuji. Never, maybe we're onions, so important. Možná eh, je Cibule skutečně velice zajímavá. Eh, Helmut Schulzke. Ich Děkuji, pane předsedo. Já už do toho nebudu zacházet eh, a připojuji se k eh, řadě poznámek, kterou zde učinili kolegové k té problematice, zejména pokud je o lidská práva. Kdybychom se zamýšleli nad plánem B, tak se musíme vrátit k tomu důvodu, proč jsme se do té situace dostali. protože na radě nebyly schopné se členské státy dohodnout, jak eh, rychleji, efektivněji eh, eh, pomoci lidem. Proto si myslím, že plán B by měl spočívat také v tom, abychom radu znovu vyzvali, aby na příštím svém zasedání Eh, se zamyslela a pověřila komisi eh, poskytnutím eh, rychlé humanitární pomoci. A já si nemyslím, že jde jenom o naši důvěryhodnost, ale jde opravdu o reální efektivní, reálnou efektivní pomoc těm lidem na místě. On Christian Muscardini, it was yours. Paní Muscardini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci vyjádřit eh, dva technické problémy. Jak mám udělat, abyste pochopil, že žádám o slovo? Mávám tu, zvedám ruce, ale sedím po vaší levé ruce, nemám tu zvoneček, takže prosím, občas se podívejte i na mě. Za druhé, Kary se, myslím, nepřipravuje na základě cibule ty jsou tam asi nadbytečné tady v této i v celé té zemědělské válce mezi Pakistánem a Indií. Tady zásadním problémem, a tady se odkazuji na tu odpověď, kterou sdělil pan maďarský minister na tu velice inteligentní otázku položenou naším socialistickým kolegou ohledně nezbytnosti Eh, počítat eh, v první fázi s, s dopadovou studií při přípravě bilaterálních dohod. Pan ministr odpověděl, ale vyvstala tu také potíž z vlastně s proveditelností toho, když komise činí návrh ještě eh, před něčím, než se tedy něčeho takového dosáhne. Zda je vlastně toto proveditelné. Pokud eh, se budeme zabývat problémem dohloubky, zjistíme, že by následně VTO nemohlo pozitivně eh, rozhodnout, protože by to neodpovídalo eh, problémům Světové obchodní organizace. Byla bych tedy ráda, kdybychom vždy všichni společně prostudovali i tu otázku eh, dopadové studie předložené Evropskou komisí a zaměřili se na ty země, kterým je třeba poskytovat obchodní pomoc, protože v podstatě humanitární pomoc to je jedna věc a druhou věcí jsou pak ty druhy pomoci prostřednictvím obchodních prostředků. Děkuji. First of all, I'd just like to say that... Já bych nejprve rád uvedl, že plně souhlasím se slovy pana Muscardiniho. Mnohokrát došlo ke konfliktu, zvláště v textilech, v textilu jsme se neschodli, ale pokud jde e, o tuto problematiku, tak osobně plně podporuji návrh komise a je pro mě smutné, že ten návrh byl jaksi rozředěn, ale i tak eh, mi řada expertů potvrdila, že jde o návrh kvalitní. Eh, pouze mají pochybnosti o tom, zda se osvědčí ve struktuře VTO, zda nás nedostane do stejné situace jako jsme nyní. A samozřejmě měli bychom ve svých diskusích také eh, klást eh, důraz na něco, eh, co třeba by dopadlo jinak, kdybychom zvažovali aspekt proveditelnosti, jak řekl pan Muscardini. Ale proč jsem vlastně požádal o slovo? Chci navázat na slova pana Muscardiniho v tom smyslu, že Evropa je největším donátorem, největším dárcem, tak jak už řekla paní Muscardini. My používáme eh, volný obchod jako eh, na stroj pro pomoc, jako například obchod místo zbraní a další. To jsou nástroje GSP plus a další, to jsou nástroje, eh, na které jsem hrdý, ale právě tento aspekt je jedním z aspektů, na který hrdý jsem skutečně a právě proto Eh, mě trošku eh, rozrušila debata, eh, můžete to zestručnit, která, na kterou tak hrdým být nemohu. Ano, to je vaše klasická poznámka, kterou slýchám. Ale jak zkrátit tuto debatu? Bylo by smutné, Eh, kdybychom nenechali debatu dokončit. Řada kolegů říká více peněz, eh, peněz někoho jiného. My nevěříme v aspekt obchodu tak, jak věříme normálně, když hovoříme o jiných věcech. Možná návrh paní Muscardiny by byl vynikající, kdyby nabídl obecný mechanismus pro naléhavé záležitosti v obchodu. E, jinak bychom totiž se nedostali po druhé do stejné situace. Rozhodně bychom neměli vzdávat možnost volného obchodu jakožto nástroje pro pomoc. To by mělo zejít se to debaty. Děkuji. E, dále. E, William Dartmouth, zpravodaj na toto problematiku. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem minule se odklonil od tématu, to už neudělám. Zmíním několik záležitostí. Indické veto. Já bych komisi navrhl, aby pokud chce Indie vetovat tyto rozhovory, tak by měl být veto předložen finalizovaný návrh. A pokud ho eh, chce Indie vetovat, tak ho bude vetovat, ale musí za to veto nést odpovědnost. Co však ale nefunguje, se řekne, no možná to bude Indie vetovat, tak tam radši nic nepředložíme. Ne, tak to nejde. Eh, pan Moraldi eh, má naprosto pravdu, že má obavy z utrpení pakistánských lidí, z jejich potřeb. A samozřejmě, pokud to utrpení nebude zmírněno, bude to mít své konsekvence. A já musím eh, prohlásit osobní zainteresovanost. Osobně jsem se přátelil se s Salmanem Tasiou, eh, který, ne, který byl spáchan atentát krátce po novém roce, guvernér Panžábu to byl. A po, eh, záplavy v Pakistánu jsou právě eh, takovou událostí, které by mohly být spouštěcím mechanismem pro nesmírně závažné problémy, které půjdou nad rámec dopadu povodní. A ještě řeknu stručně, jak řekl Pavel Selesky, eh, důležitou věc. Eh, náš premiér Cameron zhruba před 18 měsíci, před rokem řekl, že EU by měla zavést obchodní preference, aby zmírnila dopady povodní v Pakistánu. Jakožto mluvčí eh, strany nezávislosti Spojeného království eh, jsem řekl, že toto není možné a měli bychom nabídnout kredit tam, kde eh, je náležité ho podat. Musím říci, že chci přesvědčit další státy, abych se připojili eh, k zajištění těchto obchodních preferencí. Jak řekl Pavel Selesky, do značné míry důvěryhodnost Evropy, to je o co tady běží, pokud jde o obchodní výjimky a chci, aby mi všichni naslouchali zcela jistě eh, vážení kolegové, eh, si nepřejete eh, potvrdit kritiku a kritická vystoupení ve straně nezávislých Spojeného království. Rozhodně to, tímto nás nepodpoříte, že zablokujete tento návrh. A ještě jednu podrobnou záležitost. Máme zde pozměňovací návrh, který zmiňuje automatickou ztrátu platnosti v prosinci 2011. Tento návrh eh, měl trvat dva roky. A pokud bude trvat méně než dva roky, tak rozhodně žádný velký efekt mít nebude. A musím říci, že čas běží a ta doba by měla být dva roky od eh, počátku tohoto plánu. Děkuji vám, pane předsedo. Let's move back to the commission. Has the commission... Tak, teď už dáme slovo opět eh, komisi. Eh, komise, chtěli byste něco říct k těm doporučením, která zde zazněla? Děkuji, pane předsedo. mohu zareagovat a doplnit to, co jsem řekl dříve. Připomeňme si, eh, jak už zde upozornila celá řada poslanců, že pracujeme v rámci poměrně přesně daného mandátu eh, radou v září. Předtím, jak na Ekosoku, eh, jako tak na Evropské radě jsme se zabývali eh, různými mm, pardon, na mm, eh, Radě ministrů pro hospodářské a sociální záležitosti a na dalších eh, formacích rady jsme se zabývali tím, kudy jít. A vedlo to k těm pravidlům ze 16. září. Pravidlům a pomoci pro komisi. My jsme jednali velice rychle. Během čtyř týdnů jsme sepsali návrh, předložili jsme ho radě a parlamentu, týkalo se to Eh, nouzových opatření. Ty původně tam pořád probíhají, když už to možná není, není vůbec v eh, titulcích nebo v novinových. My jsme si mysleli, že eh, je třeba poskytnout tu nouzovou pomoc. Reaguje to tím jsme se pohybovali v těch mantinelech stanovených parlamentem. Ne, nebylo to žádné eh, MFE nebo GSP+, bylo to prostě tahle varianta. Komise také dělá to, co eh, je v souladu s jejím eh, mandátem. Ambiciozní obchodní preference pro Pakistán, pro omezené produkty na omezenou dobu a tím se snaží a zároveň s přihlednutím k legitimním zájmům evropského průmyslu. Probíhají debaty na radě o e, doladění e, vnitřních aspektů e, nařízení a já tady vidím celou řadu návrhů, které odpovídají této debatě. Zejména se jedná o tu ochranou doložku. A o ty, ohledně zavedení nových celních tarifů. Jak už jsem říkal, bylo to všechno v souladu s eh, pravidly VTO. My v Evropské unii dodržujeme a je zcela jasné, nebo bylo od začátku, bylo i jasné, že neuděláme žádné nařízení, aniž bychom dostali výjimku od VTO. Dobré je, že nikdo zatím eh, neodmítl tu žádost o výjimku. Ani Indie, Bangladeš, ani Větnam, Brazílie, Peru, na to jiné země. Dobré je, že probíhají nadále konzultace. Jak jsem říkal, budeme mít další jednání na radě. Otázkou je, jak dlouho se dostane, než se to dostane na, eh, obecnou, eh, na Radu pro všeobecné záležitosti, která bude v březnu. A jak jsem říkal, probíhají debaty s Indií. Oddělujeme to od jednání o zóně volného obchodu, je to úplně jiná věc. A nebavíme se o výjimce e, pro Pakistán, pro FTO, která, e, o které se jedná v Kerale v tuto chvíli. Jak e, říkám, my jsme se tady zabývali, nebo už v září jsme se zabývali plánem B, C a D, a dokonce i v předchozích měsících. Nouzová pomoc Evropské unie začala před dlouhou dobou, pokračuje a přináší výsledky. Zatím jsme se nedostali tedy k konkrétním výsledkům. Vyjednávání v Ženevě zatím neskončila, ale nikdo to nevetoval. A pokud bychom narazili na nějak politickou eh, blokádu v Ženevě, tak bychom to museli přehodnotit. Dobrá, tím uzavřeme tento bod a dostáváme se k bodu 6. Budoucí evropská mezinárodní investiční politika. Jedná se o projednání návrhu zprávy, kterou naleznete v svých složkách. A já vás poprosím, aby uh, eh, chcete tady se bavit, uh, učinili jste tomu mimo tuto místnost. A ti, kteří opouštějí, nechť to učiní co nejsvěžněji. Thank you. Thank you. Our... Uh, please, on my left. Prosím, tady uh, i po levici, uh, já jsem se vás ptal, abyste se tady nebavili, tak vy byste mohli. Thank you. Děkuji vám. Bod 6. Budoucí evropská mezinárodní investiční politika. Hmm, návrh zprávy máte. Zpravodajem je Káder Arif. Máte slovo. Pane předsedo, děkuji. A měl jsem také jednání se spolu s pravodajem. A chtěl bych na úvod něco zopakovat a tímto se již předem omlouvám za skutečnost. Chci něco připomenout. 2. září loňského roku na základě společné dohody politických skupin náš pan předseda Vital Moreira napsal příslušnému komisaři dopis, ve kterém žádal o dvě věci. Za prvé, aby komise nezahájila jednání, co se týče investic třetích zemí, dokud se parlament nevyjádří prostřednictvím hlasování zprávy, o které projednáváme dnes, a za druhé ohledně obsahu, který zamýšlí dodat těm budoucím dohodám. Následně po zaslání tohoto dopisu komisaři veškerá, veškerý návrh mandátu pak bude zasílán zároveň také parlamentu v rámci té rámcové dohody mezi parlamentem a komisí, kde se také stanovuje v článku 19, že mandát má být zároveň zaslán tak, aby umožnil Evropskému parlamentu se vyjádřit a komise následně mohla brát v potaz postoj parlamentu. To byl tedy obsah toho dopisu, který za podpory všech politických stran byl zaslán. Nicméně do dneška žádná z těchto podmínek nebyla eh, splněna. Dohoda eh, s Kanadou z 20. prosince to jsme, e, výsledky jsme obdrželi v lednu, pouze koordinátoři měli přístup k těmto dokumentům, to znamená, jejich šíření je omezeno a vzhledem k tomu, že dokument e, není e, veřejně publikován, tak se k němu nemůžeme ani vyjádřit. A my bychom tedy tak těžko se dopátrali toho vlastně, co může být eventuálně obsaženo v předmětu nějakého hlasování. A uh, jednání s Kanadou a stejně tak s Indií již trvá hodně let. A komise, jak se zdá, nemůže počkat ty dva měsíce na to, aby měl parlament příležitost se vyjádřit. Myslím si, že když se budeme hněvat, tak nám to příliš nepomůže a nepřejeme si toto dál blokovat. Takže co nám tedy zbývá? Zbývá nám ještě jednou požádat o to, abyste oficiální cestou předložil stížnost a tímto tedy na vás apeluji, pane předsedo, a byl bych rád tedy, kdyby tento dopis, který tedy byl soukromého charakteru, byl zveřejněn. To je vše, co jsem chtěl říci k, této, k tomuto prvnímu aspektu eh, této, těchto, tohoto tématu. Za, eh, za další, tedy měl jsem již tu příležitost vyjádřit své, svůj postoj a obeznámit s ním i kolegy. Co se týče působnosti, Máme tu Lisabonskou smlouvu, která nevytváří výlučnou pravomoc Unie pouze pro zahraniční investice. Tady v tomto je rozhodnutí Evropského soudního dvora velice jasné, protože zahraniční investice představují pouze ty dlouhodobé, které představují 10 10 eh, eh, podílu toho nabitého eh, podniku. Pokud členské státy si přejí dodat stejnou míru ochrany nějakému budoucímu investorovi jako u těch dlouhodobých dohod, tak je třeba tedy převzít zodpovědnost a je důležité, aby tu bylo vysvětlení pro národní parlamenty o tom, že tedy taková eventualita existuje. Pro nás je něco takového hodně těžko pochopitelné, možná by to šlo proti Lisabonské smlouvě, a vedlo by to o takové nadmíry spekulativní ochrany. Co je podle nás zásadní? Zásadně vytvořit eh, zabezpečení jistotu pro investory. A co tedy znamená to správné, rovnocené eh, vynakládání? Máme tu ty různé klauzule, sociální klauzule, které by mohly ohrozit tuto rovnováhu pak tu máme otázku ochrany těch veřejných prostor. To je zase velice eh, důležité. A je třeba tedy zabránit tomu, aby to byly určité útoky na něco, co se schválí i na národní úrovni. Máme tu určité oblasti, jako konkrétně oblast kultury, na základě toho multi ta multilaterální dohoda o výzkumu, ta je vlastně již mimo působnost. Pak otázka zapracování do těch dohod o, mm, o, o těch dohod o volném obchodu. Tam už jsou podobné doložky zapracovány, nicméně VTO by měla provést revizi právě těch doložek o sociální zodpovědnosti podniků plus otázky životního prostředí. Za páté, eh, mechanizmy rozhodování sporů. A v současné době jsou tyto mechanismy eh, málo transparentní, možnost odvolání a přístupu třetích stran něco takového v podstatě neexistuje, pokud na toto nahlížím obecně. A myslím si, že i tady je třeba něco změnit a předložit ty návrhy pro řešení sporů jiným způsobem. To jsou takové zásadní body, které vlastně jsou popsány v tom, v té mé zprávě. Šestý bod, e, to je výběr partnerů Otázka pravomocí komise, tady čekáme na odpověď ze strany komise. Děkuji, já čeká, máme tady celou řadu žádostí o slovo. Požádal bych vás, abyste byli struční. První liberálové demokrati. Pane předsedo, vážený pane kolego Arife, já bych e, k tomuto návrhu e, chtěl zmínit několik bodů. Když hovoříme o budoucí eh, zahraniční investiční politice, eh, tak je to důležitá otázka a a je dobré, že se tady nyní zaměřujeme v jedné konkrétní zprávě. Eh, při té příležitosti ovšem bychom měli přesněji analyzovat stávající situaci a kde byly dohody o ochraně investic úspěšné. Tady máme zatím velké rozdíly uvnitř Evropské unie. Když na jedné straně eh, v souvislosti s aktuální eh, hospodářsko-politickou situací, a teď připomínám jenom to, co eh, Eh, říkala eh, francouzská ministrině hospodářství a financí Christine Lagarde, že eh, Německá spolková republika má hospodářský vývozní přebytek také díky tomu, že, má celosvět, že je celosvětově konkurenceschopná, tak si musíme klást otázku, jestli existuje spojitost mezi globální konkurenceschopností a velkou velkým počtem dohod o ochraně investic, které zajišťují eh, přítomnost německého hospodářství po celém světě. Pokud se podíváme eh, na srovnání s jinými otevřenými národními ekonomikami, tak jsou eh, důkazy toho, že podobné tomu je také v Nizozemsku a v Velké Británii. A ty investiční nebo dohody o ochraně investic jednotlivých členských států se velmi silně liší. Takže mně by bylo velice důležité, Eh, ještě předtím, než to eh, uděláme nějaké eh, politické závěry, abychom, z toho, abychom udělali důkladnou analýzu. Ti, kteří z Evropské unie investují do zahraničí a tím ručí i svým soukromým kapitálem, tak si myslím, abychom že, že bychom měli zajistit ochranu těmto evropským občanům protože existence řady podniků v Evropské unii a e, pracovní místa lidí v Evropské unii, tedy v těchto podnicích, závisí na tom, protože většina podniků, kteří, které diverzifikují a investují do zahraničí, to dělají také proto, aby e, zajistili svoji existenci tady v Evropě. Takže já si kladu otázku, jestli má smysl ty dohody o ochraně Eh, investic přetěžovat dalšími standardy, jako je ochrana životního prostředí a sociálními standardy. Ale abyste mě nepochopili špatně, já jsem pro ekologické a sociální standardy. Nicméně ptám se, jestli bychom nemohli eh, tyto věci jiným, eh, zajistit jinými prostředky, jako jsou například obchodní dohody nebo konvence Mezinárodní organizace práce. Eh, je třeba se tím zabývat velice eh, přesně a já jsem opravdu skeptický, jestli dává smysl pouštět se eh, do takovýchto dohod o ochrany investic, protože jsou země, které už něco takového mají zakotvené v investičních dohodách a v prakticky se takové dohody potom používají i jako zástěrky pro, pro vyvlastnění. A to nemůže být eh, eh, zájmu EU, protože se tím eh, nechrání zájmy evropských investorů. Takže tady musíme velice pečlivě postupovat. Takže ještě jednou. Kolega Arif velice správně schrnul, že už bychom měli očekávat od komise, že bude precizovat ty cíle, které sleduje ve své zahraniční obchodní politice, tak, abychom eh, tady jako parlament eh, byli tady plně zapojeni, abychom mohli společně eh, stanovovat obecné zásady. A myslíme si, že na prvním místě je kvalita před rychlostí. Měli bychom se velmi důkladně rozmýšlet nad tím, jak to celé nastavíme, protože máme funkční systém, který doposud dobře funguje a mm, ještě pár měsíců nebo let bychom s ním mohli dále fungovat tak, abychom dlouhodobě ty naše strategické úmysly si mohli eh, zajistit do eh, budoucna i v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já bych eh, výslovně podpořil pana zpravodaje v řadě věcí. Za prvé, komise začíná s Kanadou, Singapurem a Indií vědávat o investicích tak tomu už jsme se eh, vyjádřili. Já si myslím, že to není úplně ideální. Ještě se eh, mohlo několik týdnů počkat. A ta vyjednávání sice ještě nejsou před eh, ukončením, ale každopádně bývalo by, bylo dobré parlament lépe respektovat, kdyby se s tím trochu počkalo. Za druhé, stejně jako předřečník bych řekl, že nesmíme zaměňovat o, tedy nesmíme eh, si plést tady jména, jde tady o ochranu investic. Otázka eh, sociálních a ekologických standardů eh, v legislativy v daných zemích, to bude vždycky možné samozřejmě řešit, tady na tom se shodneme. Nicméně neměli bychom se snažit tady na to najít, nalézt nějaký nový instrument, buď společně, nebo možná, že i komise by to mohla posoudit, Mohli bychom stanovit eh, nebo udělat nějaké dohody o správných postupech, které už zavede některé členské státy. Protože já vím, že některé členské státy, to znamená ochrana investic na jedné straně, už to a na druhé straně sociální standardy, eh, lidská práva, eh, ekologické standardy se zajistily tedy odděleně. Eh, tak abychom nepřetížili, jak říká eh, kolega, eh, tu dohodu o ochraně investic, protože jedna věc nám musí být jasná, protože když ta dohoda bude přetížená a investoři si budou klást otázky, a jestli náhodou kvůli nějaké klauzuly v té dohodě nepřijdou o své investici, tak dosáhneme úplného opaku. A všichni dobře víme, jak důležité jsou zahraniční investice pro rozvoj, zejména v těch eh, vznikajících ekonomikách i v rozvojových ekonomikách. Potom eh, ještě jedna věc. Eh, za naší frakci já si přeji, abychom nehovořili přímo nebo o přímých investicích, ale abychom hovořili také o portfoliových investicích a patentech, abychom je nevylučovali proč eh, pan eh, zpravodaj eh, se snaží tam vyloučit tyto, pokud jde o debatu o, generika, o genericích a o dalších věcích, věcech, tak já si myslím, že ta by k tomu měla patřit. Myslím si, že jsou některé oblasti v oblasti průmyslu, průzkumu a vědy, kde máme velký, velký zájem na to se do, to, eh, do, té, do, do té věci patentů pustit. A, a eh, eh, také bych si dovolil se vyjádřil ke Schlitterově zprávě. Dovolíte-li, pane předsedo. Chtěl bych, abychom zajistili právní jistotu, aby ta právní jistota, kterou už mají investoři, aby zůstala, ale na druhou stranu, abychom společně se pokusili se shodnout na tom, jaké instrumenty eh, eh, nejenom komise má vymýšlet, ale také eh, jaké má zachovávat. Tak, aby komise opravdu mohla tedy se pustit do uzavírání nových instrumentů. Dokážu si představit například, Vím, že jsem zatím eh, to ještě nevyjádřil v pozměňovacích návrzích. A zatím mě nenapadlo, eh, jak to dát do textu. Například bychom mohli říci, že eh, stávající investice se budou vždycky chránit podle starých dohod o ochraně investic. A pokud komise vyjedná nějakou novou dohodu, tak ta se bude týkat všech nových investicích samozřejmě eh, podle Evropské investiční, eh, tedy dohody o ochraně investic, ale ta stará dohoda zůstane v platnosti, pokud tam budou investice, které byly podle ní uzavřeny. To znamená, musíme eh, dělat rozdíl mezi těmi investicemi, které už byly zrealizovány v minulosti a investicemi, které Eh, budou zrealizovány po případném vstupu eh, této eh, nové evropské dohody o ochraně investic v platnost. Byl bych rád, bychom si to ještě někdy mohli do budoucna probrat. Děkuji. By the way, the next speaker is... Mimochodem, dále promluví Karel Šavětl za zelené a vzhledem k tomu, že je tady velká diskuse, tak prosím, buďte co nejstručnější ehm, Koor, schůze koordinátorů bude následovat bezprostředně po tomto zasedání. Znamená to, že musíme ukončit. A kdy se pak bude diskutovat o mé zprávě? Je to na pořadu jednání poté, já s tím problém nemám. Za předpokladu, že budeme jednat stručně. Já jsem si myslel, že v 17.30 naše schůze končí. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. A myslím si, že musíme zdůraznit eh, otázky, které jste zmínili, především sociální eh, aspekty, aspekty životního prostředí, tedy eh, sociální ekologické standardy mají velký význam a měly by být ošetřeny tak či onak, ale nedohodli jsme se, jakým způsobem by měly být ošetřeny. Pohovořím, o projednávané zprávě pana Kadara Adefa a teprve pak o své eh, společnosti, které dodržují právní předpisy by se neměly muset obávat, že se nebudou těšit ochraně, které by jim eh, smlouva eh, dala. Nicméně státy mají mít možnost zákonodárné činnosti a společnosti ty zákony musí dodržovat. A ty zákony, které, ty společnosti, které zákon nedodržují, tak by se neměly těšit stejné ochraně jako ty ostatní. To by jinak získali nekalou eh, výhodu v hospodářské soutěži. Proto eh, si myslím, eh, že bychom měli vycházet z toho, že společnost, která dodržuje právní předpisy, by se neměla mít čeho obávat. A pak ještě další. Transparentnost. To je velice důležitá záležitost. Ostatní řečníci to tolik nezmiňovali, hm, ale Právě transparentnost má klíčový význam pro nás, protože my jsme přesvědčeni, že eh, právě transparentním přístupem se vyřeší řada dalších problémů a otázek. A tam, kde je důležitá z institucionálního hlediska. Otázka paní parlamentu v investiční politice ECU by komise neměla začít vyjednávat ještě než my připravíme svoji politiku eh, a stanoviska k dalším dohodám. Jinak přistupuji eh, k problematice podobně jako autor zprávy. Prosím, Helmut Schulz, děkuji. Herr Präsident, Pane předsedo, pokud je o otázku eh, postupu eh, komise eh, v těch už započatých jednáních, tak souhlasím s předřečníky, ale každopádně také děkuji panu zpravodaji za to, jak přistoupil k té zprávě a kam ji směruje. Já si myslím, že to velice podrobně vysvětluje tady ten text a odůvodňuje a zabývá se jednotlivými částmi té věci. Vzhledem k tomu, že máme málo času, tak eh, celé to vymezení eh, té otázky mně ovšem není ještě úplně jasné podle té zprávy. Zdá se mi, že je to tam tak jako moc široce. A toho vyplývá ještě celá tedy řada otázek ohledně toho, jak tu otázku, jak tu věc eh, ochrany investic naplnit do budoucna. Protože investice eh, to eh, znamená také nákup podniku a propuštění 50% zaměstnanců. Samozřejmě ta sociální realita potom v podniku nebo v regionu v dané eh, zemi bude tím trvale o, eh, ovlivněna a ovlivněna tím bude stabilita. A eh, to by rozhodně nemělo být asi spojováno s investiční činností evropských podniků. Takže Když tady hovoříme o bodu odůvodnění C a bodu 7, tak um, si myslím, že tady bychom měli eh, lépe definovat zahraniční investice. A měli bychom eh, tam eh, jednoznačně odstranit ty stávající rozpory. Potom je tady celá ta věc investorů a, a odpovědnosti státu. Myslím si, že tenhle vztah, to znamená právo nějakého státu eh, kontrolovat určité investiční eh, záměry, to tady znovu je třeba eh, zdůraznit. Potom je tady vztah mezi makro a mikroekonomickými procesy. To je, myslím si, velmi důležitá věc A já bych v této souvislosti tedy zahrnul, ehm, já bych do toho zahrnul tyto dvě tyto dvě záležitosti. Potom eh, k bodu 5 urovnávání sporu, tak tam ehm, je celá řada důležitých věcí a já si myslím, že bychom tam explicitně měli eh, zmínit eh, tu úpravu v souvislosti s eh, zónami volnými, volného obchodu, které budeme uzavírat do budoucna, tak aby se s tím už počítalo. A vzhledem k tomu, že už nemáme více času, tak skončím a písemně, samozřejmě kolegovi Arifovi, to potom písemně předložím, ale přeju mu hodně úspěchu do další práce. I have to put limit. Děkuji, já musím eh, omezit řečnickou dobu. Eh, Balzolevský Pepe, dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji, já bych rád eh, poblahopřál panu zpravodaji za tuto zprávu právě i z toho důvodu, že všichni si uvědomujeme, že práce na toto téma byla vlastně takovou pionýrskou prací. Ta dnešní debata prokazuje, že stále je tu ještě mnoho otázek, které je třeba vyřešit a, a že tu máme více otazníků než odpovědí na otázky. A proto si myslím, že jsou tu vlastně dvě zprávy. Ta první se týká investic a ta druhá vlastně budoucnosti evropské mezinárodní investiční politiky. A myslím si, že je důležité a naléhavé, abychom dokončili tu zprávu. na téma grandfathering. A souhlasím i s tím, co tu řekl samotný pan zpravodaj a ostatní předřečníci. Já to zhrnu následujícím způsobem. Ochrana investorů a propojení mezi úrovní ochrany, která je vlastně zajištěna prostřednictvím stávajících platných dohod a mezi tou úrovní ochrany, která vyplývá z nových evropských dohod. Já bych v tomto souhlasil s kolegou zpravodajem. Těžko se tu hovoří o těch eh, dobrých postupech, eh, postupech správné praxe. Ale vím, že tu bývají i takové, řekněme, malé války na národní, národní úrovni. Komise by měla zajistit, že úroveň ochrany bude maximálně možná. Další otázkou jsou ty normy v oblasti životního prostředí. Já už to uzavřu, pane předsedo. Um, to je zase věc, kterou by podnik měl respektovat, tedy Měl by respektovat vnitrostátní právní předpisy, ale například země, ve které máme významné investice, významné evropské investice, může znamenat, tam může vyvstat určitý problém, protože jsme byli obviněni z toho, že právě porušujeme toto vnitrostátní právo. Samozřejmě, že to vyvstalo jenom na základě nějakých politických problémů. Pan řečník byl přerušen, přerušil jste řečnickou dobu. Christopher Fjellner, sorry. Christopher Fjellner. Uh, Děkuji mnohokrát. Příjme zahraniční investice jsou velice důležité, protože jsou hybnou silou uh, růstu a rozvoje. A musíme si uvědomovat, že nemáme zatím dostatek. Eh, neexistuje situace, kdyby někde bylo příliš mnoho příjmy zahraničních investic. A proč to vím? Protože eh, toto není v současné době bezpečná investice. A musím říci, že právě eh, tyto investice jsou důležitým nástrojem rozvoje. Právě proto je vítají UNCTAD. My musíme tyto nástroje posílit, nikoli je oslabovat. A e, proč o tom hovořím? Měli bychom si to uvědomit Eh, souhlasím v některých bodech s panem Arifem, eh, ale v některých záležitostech může dojít k oslabení dohod. A eh, je, první záležitost se týká vyloučení některých sektorů. Pokud si země přeje investice třeba v infrastruktuře, energetice nebo kdekoliv, no, pokud potřebují investice v této oblasti, měli bychom investice usnadnit, ať už je to v kterémkoliv oboru. A měli bychom zajistit, aby to eh, pošetřilo všechny obory tak, aby peníze šly do těch zemí, kde jsou potřeba. Mm, mm, a samozřejmě měli by mít možnost investice přivítat. A druhá záležitost se týká vypořádání sporu urovnání sporu. V této souvislosti eh, musíme zajistit předvydatelnost a dále právní řízení nemůže jít o nějaký politický kvazi tribunál a to, co máme dnes, je předvydatelné právní prostředí a proto bych nerad doplňoval takové prvky, které by z toho učinili politický tribunál. A dále otázka standardu životního prostředí a standardu sociálních. Souhlasím panem Šlitrem v tom smyslu, že společnosti musí hrát podle pravidel. Ano, ale to platí i pro celé státy. A to i když se stanovuje legislativa pro e, oblast životního prostředí a sociální problematiku, e, měly by, e, měla by platit stejná pravidla pro tyto otázky, tedy životního prostředí a sociální otázky, jako všude jinde. Každý by měl hrát podle pravidel a jedině tak bude příliv přímých zahraničních investic tam, kde jsou potřeba, tedy chudé země, země, které skutečně potřebují. Děkuji za komisi. Vystoupí pan Mauro Mauro Petričone. Děkuji vám. Já se pokusím o velkou stručnost. Za prvé chci eh, se omluvit za technickou chybu při eh, zasílání návrhu vyjednávacích dokumentů do Kanady. Mělo to přijít ve stejnou dobu, kdy jste se připravovali do rady, eh, ale v důsledku technické chyby, za kterou se služby komise omlouvají, se to spozdilo a tato chyba se v budoucnu už nebude opakovat. A dále k vysvětlení, co se týče eh, vyjednávacích předpisu pokynů pro jednotlivé státy. E, podílíme se na vyjednání o zóně e, volného obchodu s těmito státy. Máme komplexní vyjednávací mandát, který zahrnuje také investice. Co nám chybí, e, jsou podrobné pokyny z hlediska ochrany investic a investorů. To je součástí návrhu vyjednávacích předpisů. My jsme zatím s těmito třemi zeměmi vyjednávat o této problematice nezačali. Rozhodně by to nebylo ukázkou vážnosti nejenom vůči parlamentu, ale také vůči radě, kdybych abychom zahájili vyjednávání ještě, než bude dokončeno ehm, ehm, než budou končeny předpisy pro vyjednávání, my rozhodně zároveň nemůžeme se vyhnout tomu, že nasloucháme těm zemím, ale v každém případě čekáme na pokyny pro vyjednávání ehm, a e, ono to bude trvat ještě nějakou dobu e, nedlouhou a samozřejmě využijeme příležitosti jednání také s tímto výborem. A za třetí e, věcně k problematice, která to byla zmíněna panem Marifem. Všechny tyto aspekty již jsou zapracovány, těšíme se na spolupráci s tímto výborem ve věcné problematice, co se týče oblasti působnosti. Chápu Evropu, eh, že chcete omezení na přímé zahraniční investice. Zároveň naše hospodářské zájmy jdou eh, nad tento rámec a to výrazně měli bychom mít něco, co ošetří komplexně naše ekonomické zájmy. Chtěl bych zdůraznit, že se obecně přijímá, že krátkodobé spekulativní pohyby kapitálu nebývají och šetřeny ochranou investic. Tak to vnímá také komise. Hovoříme-li o portfoliových investicích, máme na mysli dlouhodobé závazky investora vůči ekonomice celého státu. I přesto, že třeba ten investor nepřichází s tím, že tam postaví novou továrnu. A komise je také přesvědčena, že Ehm, eh, důvod pro výlučnou pravomoc, která vychází z článku 207, ehm, je také eh, prvkem, který musíme brát v úvahu. A vzhledem, že nemám moc času, ehm, nebudu to rozebírat dále, ale rád odpovím na dotazy poslanců s tím, že všechny připomínky byly zapracovány a zpracovány eh, také v souladu eh, s místními právními předpisy. Také jsme to konzultovali z hlediska trvale udržitelného rozvoje, dodržování pracovně právních předpisů obchodní politiky a těšíme se na další výměny názorů. Děkuji. Děkuji, bereme na vědomí eh, také vyjádření komise i omluvu služeb komise. Na závěr naší rozpravy náš zpravodaj Kadar Arif. Merci, président, merci pour vos... Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za všechny příspěvky, které tu zazněly. Abych příliš neprodlužoval tu diskuzi, chci říci, Eh, to, čím jsem se řídil v, v připravování této zprávy. Neměli bychom totiž na to eh, eh, zapomínat. To, čím jsem se řídil, často na to zapomínáme a nyní tu hovořím jako Evropan, bylo to, že my nejsme jedinými investory a pod naše podniky nejsou ti jediní, kdo je schopen investovat v zahraničí. Máme tu ty nově se objevující ekonomiky, Čína, Indie a tato skutečnost by nás měla vést k tomu, že změníme eh, úhel pohledu na věc. Za druhé, ještě co se týče tady toho mého zamyšlení, já obhajuji tu myšlenku, že Unie by měla být vybavená investiční politikou, o to víc, že máme nyní platnou Lisabonskou smlouvu. Já vím, že tedy je na členských státech, nebo do určité míry na členských státech, eh, že tu je určitá vůle tak nějak nacionalizovat eh, nějakou investiční dohodu, aniž by se tedy splnily všechny ty podmínky. V dnešní době máme 1200 eh, platných bilaterálních dohod a já na to nahlížím tak, že bychom neměli vytvářet právní nejistotu pro naše podniky, pro naše investory. Neměli bychom vytvářet eh, nejistotu pro členské státy a zároveň jim říkat, že je zapotřebí přijmout myšlenku, že tu může existovat nějaká budoucí evropská investiční politika. Um, vidím, že je tu celá řada pozměňovacích návrhů a jsem ochoten prodiskutovat se všemi ty pochybnosti, které vyvstaly. Doufám, že se nám podaří zajistit co nejlepší text, na kterém se zhodne většina členů a podpoří to opravdu tu investiční politiku. A hovořilo se tu o těch sociálních a environmentálních normách a já nyní nebudu hovořit o tomto tématu pouze řeknu, že je tu velká nejistota ohledně toho, jak to definovat, jak to zapracovat do textu. Ovšem zároveň si všichni uvědomujeme, že je tu opravdu tato potřeba a že je třeba tedy říci, že otázka schopnosti vývozu není omezena jenom na počet dohod, které jsou uzavírány mezi zeměmi. Například Německo má velké vývozní kapacity, ale to není přímo napojeno na ty dohody, které uzavřelo pak jsou tu jiné členské státy, které zase uplatňují jiné politiky. Co se investic týče, tak eh, tady se omlouvám, eh, že budu hovořit například jenom o Francii. Francie pro Francii je velkým přínosem, že má investiční, eh, zahraniční investice, má výtečné infrastruktury a také kvalitní veřejné služby. A to si myslím, že je také důležité v rámci strategických eh, zájmů Unie je třeba eh, umožnit to, že budeme dobrým trhem pro okolní země světa eh, a nezavádět tady příliš tu debatu protekcionismu. I když zmínit by se to mělo, musíme ochraňovat naše investice, takže já jsem ochoten vyslechnout všem těmto podnětům a určitě ještě v budoucnu se k tomu vrátíme. Ano, děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. února a plánujeme hlasování na 3. března. A nyní se budeme věnovat eh, bodu číslo 7, eh, které je propojeno s tímto tématem a musím a požádat o schovývavost naše koordinátory, protože jsme již měli zahájit eh, zasedání koordinátoru. Ale stále bych tedy chtěl také požádat členy tohoto výboru, aby byli maximálně struční v projednávání tohoto nadcházejícího bodu, tedy přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Naším zpravodajem je Karl Schlitter za zelené. Záměrem zde by mělo být projednání pozměňovacích návrhů a není jich méně než 184. Tolik jich bylo předloženo k tomuto návrhu zprávy. Rád bych vám řekl, že je to poměrně běžné v našem výboru. Teď jsme překvapeni, protože většinou tolik návrhů tu není, ale měli bychom si na to začít zvykat, že je tu tolik rozdílných náhledů. Takže prosím, pane Schlitter, máte um, příležitost uvést téma. Děkuji vám. Přesně tak to dopadá, když máte složité složky právní povahy. Já jsem na to zvyklý. I těch 1200 pozměňovacích návrhů, tam byl rekord v složce REACH, ale 184 možná není ještě tak špatný start, nebo naopak je to špatný start, ale ukazuje to, že jde o zajímavé téma. A samozřejmě také téma složité. Potřebuji pár minut k tomu, abych je uvedl. Souvisí to také s naší diskusí před chvílí. Podle mého názoru eh, jde především o eh, tyto dohady mají chránit země eh, ne, před nespravedlivým nakládáním, ale nejde o nějaké novorezence, které si žádají ochranu od každou, před každou eventualitou. A investice vždycky přináší riziko a ty rizik, ta rizika nemůžeme nikdy eliminovat zcela. V každém případě by to riziko mělo být spravedlivé a rovnoměrně rozložené, tak aby všichni měli stejné příležitosti růst a rozvíjet se stejně, jako by to měla mít, měly mít všechny děti a, neměli, a nemůžeme ani chránit eh, společnosti před všemi riziky, protože to by ani nebylo v zájmu společnosti. To je východisko. Ale náš postoj je takový, jako my bychom investovali jinde, ale ve skutečnosti ve Švédsku v některých eh, obcích, samozřejmě Švédsko vždycky bylo závislé na eh, investicích jinde, protože by to náš stát se zvládl, ale teď si uvědomme, teď se ukazuje, že Číňané investují a kupují naše společnosti, tím neříkám, že se toho bojím, ale rozhodně by měli dodržovat pravidla a nemůžete v rámci těchto dvoustranných dohod o investicích sjednat vždycky pravidla nejkvalitnější. Jsou některé pozměňovací návrhy, eh, které jsou 129, jich je o článcích. 151 eh, návrhu chce vypustit některé články, kdybychom to všechno přijali, tak bychom měli bílý kus papíru, což pro nás není variantou. Ale jak vidíte, z těch vypuštění mých pozměňovacích návrhů, návrhu na vypuštění, potřebujeme poměrně hodně času na vyjednávání. A zaznamenáváme tady také určité rozdíly v názorech, ale rozhodně bychom měli sledovat také logickou linii, Rozhodně, dost času na hovor. Setkala jsem se se stínovými zpravodaji, tam proběhla plodná diskuse, ale v každém případě můžeme nalézt cestu vpřed. Nejdůležitější však je, abychom měli čas na nalezení kompromisu. Možná bude muset projít další diskuse k návrhům, eh, až si vyslechneme právní stanovisko, které nám navrhne, jak postupovat z hlediska právní jistoty, protože ať už zvolíme cokoliv, právní jistota by měla být nejdůležitější a samozřejmě návrhy by měly být realizovatelné tak, aby měly také jednoznačný význam. Nelíbí se mi takové kompromisy, kdy s něčím nesouhlasíte, také snažíte se shodnout eh, a výsledkem je text, který nepomůže nikomu. To by skutečně nikomu neprospělo. Tomu se budu chtít vyhnout. A pak záležitosti e, ukončení platnosti Sunset Já si myslím, že tady jde o víceméně institucionální pojistku, protože bez toho by si rada i nadále dělala, co chce, protože přesně tak postupovat si přeje. Ale eh, můžeme to také vnímat eh, jako politickou páku eh, a v takovém případě by to ale nebylo nikdy implementováno. Rozhodně bychom to neměli opustit eh, příliš brzy v tom procesu. Uvidíme podle toho, jak budou vypadat další kompromisní návrhy. A pak jsem se chtěl ještě vyjádřit ke dvěma záležitostem. Ano, transparentnost Tady bychom skutečně, ono je to obtížné se k tomu dostat vzhledem k tomu, že máme staré existující dohody. Eh, možná budeme muset o některých znovu jednat a tam, kde to nastane, budeme muset zvýšit transparentnost. nesouhlasím s vámi v tom smyslu, že mechanismus pro urovnání sporu je v současné době předvydatelný, protože dokonce nevíte, kdo patří do panelu, kde bude, kde se to bude odehrávat. Vždycky to vzniká ad hoc a Zlepšená transparentnost by skutečně celé problematice pomohla. A mám ještě jednu připomínku. Ono je obtížné, když člověk nepřečte eh, svůj rukovis, rukopis, proto možná počítač je takovým eh, přístrojem pro eh, handicapované. A tady vidím, ano, z hlediska možnosti stáhnout svoji účast. E, my jsme také vycházeli z mechanismu z e, ukončení platnosti je spíše než e, pokud se nějaká země nebude spolupracovat, pokud bude blokovat utváření nových politik a strategií, pokud nechce spolupracovat v utváření nových postupů, teprve pak budeme hovořit o, o předčasném ukončení účasti, nikoli e, o záležitosti pro východisko, protože to by nedalo všem státům stejnou šanci. Velice rád si vyslechnu vaše názory, ale na diskusi potřebujeme hodně času e, a jistě je tady prostor pro e, kompromis a mohly by vzniknout některé konsolidované návrhy strany tak, aby hlasování mělo jasný výsledek, protože jinak by to dopadlo tak, že přijmeme různé strategie k různým článkům a bude to nepřehledné. Děkuji. Už nám dochází čas, takže vás všechny eh, požádám, abyste se vyjádřili stručně. Michel Pfeiffer za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já vzhledem k pokročilému času se zaměřím na eh, pozměňovací návrhy, které podala ALDE. Nejdříve poděkuji eh, panu zpravodaji za jeho zprávu. Myslím si, že je to velmi dobrá, eh, dobré východisko pro eh, další rozpravu. A já jsem si jistý, že díky pozměňovacím návrhům budeme schopni dobrat se kompromisu. Nám šlo v těch pozměňovacích návrzích hlavně o to, aby ta dobrá dohoda, která je k dispozici ve stávajících dohodách, prostě neodpadla, jak už o tom hovořili i někteří řečníci. A také, aby bylo jasné, co se stane, když nemáme, nebudeme mít žádnou tu neomezenou dědečkovskou klauzuli. Neříká se tam totiž nikde, že, členské, že Evropská unie dnes bude schopna vyjednat si lepší podmínky než členské státy před 20, 40 nebo dokonce 50 lety. A to, že se nic nezhorší, je pravděpodobně nerealistické. No, představovat si to je nerealistické, protože dnes se obchodní pravidla změnily. Změnila a země jako Čína a Indie jsou dnes výrazně silnější než v 60. a 70. letech a kvůli tomu je naším hlavním cílem zajistit e, e, zachování stávajícího stavu ochrany a klidu eh, vyjednat novou ochranu eh, v investic eh, ze strany EU. Na to se zaměřují naše pozměňovací návrhy, které jsme tedy podali. Děkuji. Děkuji, pan Zalesky za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu řekl, že se mi zdá, že Eh, jsme svědky určitého posunu v eh, stanovisích eh, rady. Já jsem na začátku měl ten dojem, že členské státy, které ostatně vyjednaly Lisabonskou smlouvu, kterou se zakládá společná investiční politika, by nyní chtěli se stáhnout a z komise se udělat jenom veřejného notáře, který bude podepisovat Eh, stávající bilaterální dohody a, a dohody nově uzavírané. Které, jakmile budou podepsány eh, komisí, by ty členské státy mohly uzavřít. To se mi ovšem zdá, že eh, se přibližujeme ke kompromisu, kdy na jednu stranu chceme zaručit investorům a jednotlivým zemím právní jistotu. Jinými slovy, chceme tím zajistit, že jenom nové bilaterální dohody mm, nahradí ty staré, no, nové unijní dohody. Je to obecné pravidlo, samozřejmě tam budou uh, konkrétní výjimky. Nicméně to obecné pravidlo se zdá být obecně přijímané. Evropská komise by za druhém měl mít k dispozici veškeré nástroje, které jsou nezbytné k provádění investiční politiky a uzavírání nových dohod, které chrání investice. Já si myslím, že i tady eh, je eh, možné dosáhnout eh, kompromisu v této místnosti. Protože je tady celá řada věcí, které jdou k jádru věci. A tady se vracím k tomu, co říkal kolega eh, z liberální frakce. Je to tak, členské státy eh, mají různou ochranu investic, různou úroveň ochrany investic. Změnili jste ze tři státy a ty mají velice dobrý systém. Jiné nejsou tak dokonalé. Ale je tady eh, jedna věc, a sice právní jistota, nabitá práva, a to se prostě nemůže změnit. Nesmí se zhoršit úroveň ochrany investic, ale potom je tady další hodnota, ke které třeba se také přihlásit. A to, že jsme v Evropské unii a jako evropské společnosti eh, mají trh eh, regulovaný na, národní, na evropské úrovni, ne na národní úrovni. A když investujeme v zahraničí, tak eh, bychom měli evropským společnostem dát eh, stejné příležitosti, stejnou úroveň ochrany. Nemůžeme umožnit, aby někteří Evropané měli lepší ochranu a někteří horší z historických důvodů. Myslím si, že musíme velice pečlivě zvažovat tyto dvě hodnoty proti sobě a ať už tady budou malští, polští, řeští nebo maďarští eh, investoři, eh, musí se prostě jednat o evropské investory. Musíme se zaměřit na ty na tu druhou změnou hodnotu. To znamená, že musíme vytvořit eh, jednotný systém ochrany zahraničních investic pro sebe. Nicméně je třeba o tom dále vyjednávat a já každopádně zatím eh, děkuji panu zpravodaji za velmi dobrou zprávu. A nyní eh, je na něm, aby se snažil uzavřít kompromisy a to rozhodně není snadné. Nicméně Věřím, eh, že bude možné sladit ty dvě zásady, o kterých jsem hovořil. A ještě poznámku k eh, rozsahu působnosti eh, nařízení. Souhlasím s komisí, ačkoliv chovám některé pochyby. myslím si, že by eh, to nařízení prostě se mělo týkat eh, investic, eh, jako jsou portfoliové investice a další typy investic. Ono bylo velice těžké ty investice přímé vydělit od ostatních. Děkuji. jednám, eh, jako kdybych byl na tom ekologickém výboru, kde jsem býval dříve. Eh, řada těch pozměňovacích návrhů se týká eh, přímých zahraničních investic, jinde se to týká toho, aby to průběžné nahrazování všech stávajících dohod vedlo alespoň k zachování stávající úrovně ochrany investic. A já s vámi souhlasím, nemůžete eh, obalit ty eh, investice do eh, bavlnky, prostě jinak by to nebyly investice, ty vždycky provází nějaké riziko. Pane Kalíry, vy jste říkal, že existuje asi 1100 bilaterálních dohod o ochraně investic a nahradit je bude nesmírně složitý proces protože ochrana investic je nesmírně eh, důležitá věc. Jak říte, 1200 říká řečník, to, je, eh, to bude velká fuška. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď Christopher Fierner za EPP. When I've been working my amendments and... Děkuji. Když jsem si připravoval vlastní návrhy, ne jich tolik, ale je to velice důležité. Snažil jsem se držet zásady, že žádná bilaterální dohoda o investicích by se neměla ztratit, aniž by byla ošetřena novým textem eh, s stejnou silou. A proto bych se rád vyjádřil ke třem záležitostem. Jednak eh, doložka o ukončení platnosti. Ehm, myslím si, že tady zase tolik prostoru pro vyjednávání není ehm, Eh, z hlediska nových dohod. Eh, pokud totiž druhá strana ví, že existuje doložka ukončení platnosti, budeme prostě nad tím stále pokračovat a ono to přestane platit samo a eh, já si myslím, že komise by těch 12 dohod prostě nezvládla, ať už bychom dali jakýkoliv termín. A dále otázka obnovení, respektive, pardon, revize, řešení se opravuje kdyby se komise měla rozhodnout, zda povolení bude i platit i nadále nebo ne. Tato revize, tento přeskum musí proběhnout individuálně pro každou dohodu ehm, není možné říci, eh, teď eh, stáhneme platnost všech povolení. A další věc, kterou chci zdůraznit, eh, když to přehodnocení proběhne, musíme si uvědomit, že v článku 6 je šel, kde se říká, komise stáhne povolení Eh, to by mělo nastat, protože eh, to, eh, tam jde o to, zda bude úroveň ochrany stejně vysoká nebo ne. Neměli bychom se dostat do situace, kdy v důsledku dědečkovské klauzule dojde k oslabení výše ochrany. Proto zvažte moje pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kader Arif, SND. Rapidement, Président, je tenais à remercier Carl. Děkuji jen velice stročně, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Šliterovi za to složitou práci, kterou vykonal. A je to tedy téměř těch 200 pozměňovacích návrhů, jak to bylo řečeno. Také nechci opakovat, co tu už bylo řečeno. Členské státy se do určité míry mohou obávat eh, o zachování právní jistoty, pokud se ztratí některé ty bilaterální dvoustran, eh, ty dohody o investicích. Je třeba eh, tu mít i určité mezinárodní dohody, například Vídeňská úmluva také obsahuje ty bilaterální dohody. Pokud se ztratí bez nějakého odůvodnění bilaterální dohody, Eh, tak je třeba si uvědomit, že také jsou do určité míry ochráněny těmi mezinárodními úmluvami. Tady je nějaká snaha odstranit článek 6 nařízení, nicméně měli bychom získat něco eh, výměnou za toto. Myslím si, že Lisabonská smlouva v této oblasti je naprosto výmluvná o pravomocích, tedy že je oprávněné, abychom analyzovali i to, co učinili členské státy do uh, určité chvíle a pokusit se sladit tedy ty dvoustranné dohody, zejména pokud je tu určitý nesoulad s evropskými pravidly v dané tematice. Já tady jenom takovou odbočku. Byla tu zmíněna také ta otázka environmentálních a sociálních aspektů článek 31 Lisabonské smlouvy, tedy že je třeba podporovat eh, udržitelný rozvoj a také pravidla v oblasti sociální, environmentální a také v těch rozvojových zemí, aby se podařilo vymítit chudobu. Členské státy nebo státy mají možnost eh, ukončit jednání uh, Nicméně třeba vždy poukazovat na určitý nesoulad, nesourodost, aby určité tyto, určitá tato ustanovení byla opravena. Je třeba mít dostatečnou lhůtu pro tu analýzu a je třeba se také zaměřit na těmi správnými opatřeními. Děkuji a nyní zástupce komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. A já jsem tedy pochopil, že je již velice pozdě, takže si nepřeji zacházet do podrobností. Pouze chci říci, že jsme i nadále připraveni eh, bilaterálně se všemi členy výboru pohovořit, pokud si přeji nějaké objasnění o tomto procesu. Těšíme se na tuto diskuzi s tímto výborem i eh, s radou ohledně nařízení. Možná jen jednu či dvě věci. V první řadě Musíme mít eh, rovnovážný výsledek v této věci. Myslím, že ta připomínka pana Šlitera o tom, že kdybychom přijali všechny ty návrhy, tak by dokument byl prázdný, vysvětluje jasně, jak je to složité. My si nemyslíme, že jsme ti nejmoudřejší, že toto je ten jediný možný návrh řešení nebo ten jediný rovnovážný. Je to takový pokus a výsledky tedy eh, vzejdou i z těch výsledků jednání tady v tomto výboru, v parlamentu i v radě. Eh, dohoda o tom, co můžeme učinit v budoucnosti, samozřejmě těch 12 dohod 147 eh, zemí, takže je to spíš úkol, který si komise klade v střednědobém hledisku. Těch 147 je opravdu hodně a ne všichni jsou připraveni vyjednávat. Nicméně hlavním cílem je tu společná politika, tedy aby Evropská unie měla dohody s těmi zeměmi, abychom eh, tu neměli nějaké přerušení v mezidobí, to je tady náš eh, cíl. Samozřejmě to zabere určitý čas, nicméně chci zdůraznit, eh, že do určité míry tu bude nějaká nejistota. A investoři požadují zaručení jistoty a na to musíme zareagovat nejistota nevychází z mezinárodního práva. Ten odkaz na mezinárodní pravidla je naprosto správná. Tato pravidla budou platná, dokud nebudou odvolána. Nicméně je tu tedy povinnost podle eh, Lisabonské smlouvy ze strany členských států neuplatňovat tato pravidla. Ne. Eh, ta otázka eh, právní jistoty, to je věc, která musí být vyřešena. To jsem pouze chtěl připomenout, není to nic nového, už jste to tu slyšeli. A jak jsem řekl, ten způsob, kterým se toho chápeme, eh, rozhodně není způsob, kterým chceme říci, že je jediný, který musíme všichni následovat. Děkuji. Děkuji. Karol, přejete si ještě k tomu něco říci? Ano, eh, komise tady zatěla všechny mé iluze z hlediska kapacit. Já jsem měl pocit, že jste nekonečně efektivní. Chci jenom no, eh, navodit na to, co řekl eh, Kadir a komise. Běžná doba je 30 let, neměli bychom skutečně přeceňovat význam tohoto nařízení, ať už bude výsledek jakýkoliv většina investice se odepíše za méně než 30 let. A mnohem méně než 30 let. A musíme si zdůraznit, že všechny pozměňovací návrhy až na jeden jsou v angličtině eh, tedy eh, drtivá většina je v angličtině a vidím, že eh, lidé ze stejných zemí, ze stejných frakcí eh, předkládají stejný text. A není jisté, zda národní egoismus, tedy zda lojalita k vládě nebo lojalita k frakci, Měli bychom se vnímat jako Evropský parlament za hájící evropské zájmy a samozřejmě evropské zájmy nejsou vždycky to tež, co e, zájmy e, národní. Samozřejmě, e, hovoříme-li o všech pozměňovacích návrzích, které by měly nabízet ekvivalentní ochranu, nejvyšší možnou ochranu a tak dále. Já chápu politickou logiku těchto přání, ale byl bych sám opatrnější, než toto zakotvím v zákoně, protože toto to by mohlo svázat ruce nám, komisi ostatním v dalších dohodách. Pokud bych měl pochopit politické přání, tak bych skutečně byl obezředný z hlediska zakotvení eh, těchto aspektů do samotného textu článku. A vzhledem k tomu, že některé tyto dohody eh, kdybychom to zakotvili právně, tak bude pak obtížnější Eh, situaci zlepšit pro zbytek evropských států. Pokud třeba jedna země má téměř koloniální dohodu 50 let starou s dokonalou ochranou, tak eh, samozřejmě to nutně neprospívá Evropské unii jako celku. S těmito prostě slovy těším se na spolupráci s kolegy a rozhodně bychom měli vyřešit co nejvíce otázek a ponechat třeba dva hlasovací bloky pro různé politické linie. A v každém případě děkuji komisi za pomoc. E, vaše expertní znalosti potřebujeme pro další práci, především e, pro zajištění právní jistoty textu a e, na základě toho budeme pracovat i nadále. Děkuji. Děkuji, Karl. Termín pozměňovacích návrhů 20. ledna, to nezbývá moc času, že? Eh, Půjdu rychlejší, budu rychlejší než světlo, takže se posunu v čase zpátky. Eh, Přijetí zprávy 3. 3. A jednání na plenárce v Dubnu, je to tak? V pořádku? Jak už jsem řekl, možná budeme potřebovat ještě jednu diskusi o pozměňovacích návrzích podle toho, jaký bude výsledek vyjednávání. To je v pořádku. To je obojí eh, důležité, vaše zpráva i Kaderova zpráva. Ano, pokud to bude nutné, tak to bude nutné. A tolik navrhovaný postup. Děkuji vám za účast, vážení kolegové. A nyní zhruba za dvě, tři minuty proběhne zasedání koordinátorů. Prosím, opuste zasedání místnost, zasedací místnost co nejrychleji a nejtišeji. Děkuji.